Ladies and gentlemen, good evening. I'm proposing to start out today's... Dámy a, návr, dámy a pánové, navrhuji, abychom zahájili dnešní zasedání. V první řadě bych chtěl přivítat naše ctěné hosty, naše ctěné kolegy eh, z delegací a přistoupíme tedy k poslední části našeho samitu řečníků ze západního Balkánu, konkrétně v rámci našeho mimořádného zasedání výboru eh, AFET a pracovní skupiny pro západní Balkán. Takže našimi hosty jsou pánové Gramož Ruči, Denis Zvidžič, Dragan Čovič, Glau Konfuča, Ivan Brajovič, Talat Šafery a paní Maja Gojkovič, eh, kteří zastupují parlamenty z Albány, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Montenegra, Černé hory pardon, a Severní Makedonie a Srbska. Um, za Evropský parlament bych chtěl přivítat tyto kolegy, kteří představují vlastně budoucnost západního Balkánu, leží jim na srdci a jsou to zpravodajové či předsedové delegací ze zemí západního Balkánu. Na tomto výjimečném zasedání se budeme věnovat hlavnímu tématu, tedy proběhne eh, výměna názoru mezi eh, poslanci eh, parlamentu ze zemí západního Balkánu a našeho parlamentu na téma regionu západního Balkánu. Takže vážení hosté, následně po vašem setkání s předsedou Evropského parlamentu panem Sasolím a setkáními s lídry politických skupin se nyní těšíme, že si vyslechneme vaše názory o posílení parlamentní dimenze a o posílení reform v rámci procesu rozšiřování. Já bych stručně chtěl představit tuto naši pracovní skupinu. Pro západní Balkán v podstatě se stává ze zpravodajů a z předsedů delegací, kteří spolupracují se zeměmi vašeho regionu. Je tu celá řada nových tváří, více než 60 poslanců jsou noví členové, kteří byli zvoleni v loňských volbách. A řeční, eh, tento eh, dnešní summit řečníků je takovým dalším krokem směrem ke koordinovanější, strategičtější a posílené eh, parlamentní spolupráci, která směřuje k cestě reformní agendy kupředu a byla vyžádána Evropským parlamentem prostřednictvím usnesení z října loňského roku pro zahájení přístupových jednání se e, Severní Makedonii a Albánii. Bohužel ale tento mezivládní proces spolupráce prozatím e, trochu zaostává a dnes tedy se těšíme na opravdové rozpravy, které budou zaměřeny na budoucnost a byl bych rád, kdybyste dodrželi své úvodní projevy na pět minut, poté se dostaneme k opravdové rozpravě o budoucnosti toho eh, procesu rozšiřování a chtěl bych požádat kolegy z Bosny a Hercegoviny, aby sdíleli společnou řečnickou dobu na tři a půl minuty každý zástupce příslušné sněmovny. Myslím, budu muset také ovlivňovat řečnickou dobu poslanců Evropského parlamentu, abychom si spíše vyslechli naše pozvané hosty. Doufám, že s tímto mým návrhem můžete souhlasit. A nyní bych tedy rád vyzval naše pozvané hosty, požádal je o jejich úvodní projevy týkající se tedy jejich evropské vize, jejich názoru na rozšíření a aby také položili přímé otázky na naše poslance. V první řadě to bude zástupce albánského parlamentu, pan Gramoč. Prosím, máte slovo sot. E, no ne... Děkuji vám. Jedná se o třetí schůzku, kterou jsme už uspořádali. Na té první jsem vás seznámil s a tam jsem vám e, uvedl naše představy o rozšíření a o vstupu naší země mezi vás. Zároveň jsem se vyjádřil k zahájení vyjednávání mezi Albánií a EU. Na druhém zasedání mezi předsednictvím a parlamentními skupinami jsem vás seznámil s výstupy, ke kterým naše země dospěla i z pohledu priorit a jejich porovnání s unijními prioritami. A nyní se jedná o třetí zasedání a já se budu snažit o všem pohovořit znovu. Vždy totiž jakoby začínáme znovu. Milí a vážení evropští poslanci, kdyby zde každý z vás přišel jako jedinec. Grupy Pune, prezident grupy jako předseda této skupiny a kdybychom měli vstupovat do vyjednávání s předsednictvím Evropské unie, tak západní Balkán by to bral jako super dobrou zprávu. Já jsem zde mezi pěti ostatními kolegy a všichni se snažíme navazovat co nejlepší styky s svými protějšky zde v tomto Evropském parlamentu a snažíme se spolupracovat s příslušnou delegací. Když hovořím o tom, že vždy něco musí nastat poprvé, tak co tím mám na mysli? Nevím, zda už někteří předsedové parlamentních skupin se třeba sešli s někým přede mnou. Mně není známo, že by se konalo jakékoliv zasedání, že by zpravodajové pro západní Balkán v Evropském parlamentu by takto scházeli s předsedy parlamentů západobalkánských zemí. To na nás dělá obrovský dojem, že se jedná o takto bezprecedentní přístup. Z našeho pohledu se jedná o novinku, velice vítanou. Novinku, která znamená zelené světlo pro všechny naše země na západním Balkáně a určitý stimul který nám dá nový náboj pustit se vážně do vyjednávání. Jedná se o Severní Makedonii, o nás, o vlastně šest zemí, tím máme pocit, že se takto stýkáme, že někdo sleduje, jak to u nás probíhá, že někoho zajímá, jak se vyvíjíme. E, dvě ještě nezačaly vyjednávat, tři už vyjednávají, jedna téměř vyjednává a kolegové z Kosova, z Bosny Hercegoviny ještě mají i jiné problémy. Ty občané těchto dvou zemí nemají zatím ani přístup k bezvízovému režimu. To, že se ale tady scházíme všichni, je pro nás velice slibné. Domnívám se, že snad nastává nová éra i díky všemu, jak se situace v Evropě vyvíjí. A možná i díky i novým volbám, které znamenají, že i mezi vámi jsou noví evropští poslanci. Mohu vám říci, že občané na západním Balkáně sledují dění v EU často bedlivěji než samotní evropští občané. A jakýkoliv hm, schodek důvěry či vyjednávání by mohl vést k nárůstu euroskepticismu i mezi námi. Ale já jsem zde pod velkým dojmem toho, že se zde jednak vydává doporučení k zahájení vyjednávání a komise se toho hodla ujmout. Pokud vím, tak nemá námitek a čekáme pouze na formální potvrzení. U vás tedy máte nový parlament. 65 i mezi vámi, europoslanců, je nováčku. A my jsme nesmírně rádi, že jste dali hlavy dohromady a že se snažíte vůči nám přistupovat férově. Já jako Albánec sdílím tento názor s eh, kolegy ze Severní Makedonie. Doufáme, že se opět podaří svolat další summit, kde si zkusíme udělat takový přehled toho, jak se dosud situace vyvíjela a zkusit si načrtnout cestu ku předu. Co jí? Tedy věřím, že toto rozhodnutí nám skýtá naději a z pohledu cílu nám dává nový náboj a chci všem poděkovat, kdo zatím stáli. A nyní pan Denis Vidit, předseda sněmovny představitelů eh, bosensko-hercegovinského parlamentu. Šipicula, vážení zástupníci, poštované dámy i gospodo, byl jsem ovdě. Eh, pan, vážený pane poslanče Piculo, vážení poslanci, já už jsem zde byl jako předseda ministerské rady Bosny Hercegoviny. A nyní jsem zde opět a musím zdůraznit, že je mi ctí, ale jsem i nesmírně rád, že k vám nyní mohu promluvit jako představitel sněmovny představitelů Bosny Hercegoviny. A že se mohu sejít s vámi, s vámi, kteří jste podpořili evropskou budoucnost Bosny Hercegoviny. Chci vyjádřit či zdůraznit, jak velice důležitá záležitost to je i z pohledu mezinárodní bezpečnosti naší země a vítám přítomnost ostatních představitelů západního Balkánu a domnívám se, že my jsme zeměpisně, historicky a i z pohledu budoucnosti nerozdílnou součástí Evropy, jihovýchodní Evropy. Jak už jsem řekl, v Bosni Hercegovině jsem sám byl předsedou i ministerské rady, tedy mohu hovořit upřímně jednak o problémech, na které jsme naráželi, ale jednak i o možnostech do budoucna, o vyhlídkách na evropskou integraci. My bychom rádi vytrvali v tom, jak se přizpůsobovat těm požadavkům. Eh, léta 2015 až 2017 patřila k těm neúspěš, nejúspěšnějším. Tam nebyly okolnosti snadné, jak hospodářsky, tak i sociálně. Přesto se nám podařilo dosáhnout stability hospodářského růstu a postarat se i o větší toleranci. I v našich oficiálních grémiích. Víme, jak tam byla situace svízelná. Máme navíc obrovské kulturní dědictví, obrovské bohatství a i tím bychom rádi přispěli k celoevropskému dědictví. Jsme vděční za tu ruku vstaženou k nám. Máme vztahy se sousedy, zároveň ale se nechceme vměšovat k vnitřním záležitostem, do vnitřních záležitostí ostatních států a um, respektovat je. Měli jsme loni téměř 2 miliony turistů, je nás 5 milionů, eh, vytvořili jsme 1300 nových pracovních míst v loni, jsme eh, na špici v našem regionu. Mnozí naši partneři či eh, ti, kteří k nám přijíždějí, vyjednávají s námi, tak potvrzují, že nemáme jinou možnost, než se stát části Evropy. My v to rovněž věříme, musíme ještě vylepšit infrastrukturu, založit naše hospodářství na vědomostech, chceme podpořit život v míru a e, podpořit naše občany ve zvyšování životní úrovně. Pokud budete, budeme mít ty výhledy, pokud budeme mít uh, šanci na dosah, tak to nám určitě pomůže. Všichni v našem regionu musíme na tuto cestu vstoupit. Mm, pro evropanství je náš nejdůležitější kapitál. Potřebujeme se ještě vnitřně konsolidovat, ale plné členství je takovým tím konečným cílem. Ono by to totiž zbavilo uh, voznu všech těch negativních trendů, které bohužel jsou zničující a stále ještě existují a často vedly až k páchání zločinu. Chceme dodržovat evropské hodnoty. Chceme postupovat s politickou vůlí, proklamovat lojalitu k evropským hodnotám a snažíme se přizpůsobovat se evropským standardům tak, abychom zde byli uznáváni za rodnocené partnery. Rádi bychom, aby i v našem regionu nastala evropská dynamika. My v Bosně Hercegovině si nepřejeme pouze nějaké posílené partnerství. Rádi bychom, aby se eh, vytvořily regionální iniciativy, které by načrtly své ráznou individuální proevropskou cestu a které by nakonec vedly k plnému členství v EMU. Je nám jasné, že se jedná o obrovský úkol a že cesta bude dlouhá. Přesto však eh, chceme mít tyto plány a záměry před očima a rádi bychom měli jakousi jistotu, že budeme bráni vážně pokud se budeme snažit a pokud vstoupíme do nové fáze v tomto roce, do fáze, která už bude znamenat, že se můžeme stát kandidátskou zemí, tak to nám rozhodně pomůže a tím můžeme zapnout ještě další motory. Jsme velice kulturní země, velice bohatá, rádi bychom se dožili hospodářského růstu a bohatství. Děkuji. Gospodinu Draganu Čoviču předsedníku Doma národa. Nyní, říká pan předseda, dávám slovo panu Dragomíru Čoviču, eh, předseda sněmovny lidu. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem nesmírně rád, že i já smím k vám promluvit. Pan Zvistič už řekl téměř vše On je předsedou sněmovny představitelů a sám vám už zde řekl, že máme pouze jediný cíl směřovat k Evropě. Žádná jiná alternativa z našeho pohledu neexistuje. Chci ještě zúraznit jednu věc. Poslední rok a půl docházelo ke stagnaci, trochu jsme ztráceli čas a zároveň jsme procházeli eh, krutými zkouškami. Pak ale nastalo období, kdy se nám podařilo se znovu ustanovit. Máme novou vládu a odvedli jsme celé množství, velké množství práce. Doufám, že to bude i oceněno a uznáno. Za posledních pár měsíců se toho už u nás odehnárálo mnoho. Ta stagnace, to, že k ní došlo, stůl se přičítat jak zákonodárství, tak vnitrostátním problému, ale i určitým právním záležitostem, které jsme museli vyřešit. Měli jsme tam nějaké rozhodnutí i Štrásburského právního dvora. A musíme se vypořádat i s určitým historickým dědictvím. To se nám ještě zcela nepovedlo. A zároveň musíme dosáhnout úplné politické shody chceme změnit eh, volební zákon tak, aby docházelo ke změnám, které prospějí zemi. Aby ty změny postihly i eh, tu druhou sněmovnu. A aby představitelé Bosny a Hercegoviny, všichni představitelé byli zastoupeni na všech úrovních. Máme tam mnoho nedorozumění či možná i nepochopení. To vše nás uvrhlo do určitého zmatku, musíme se s tím ale vypořádat. Máme to v úmyslu. Chceme znovu vstoupit na rovnou jednoznačnou cestu, chceme dosáhnout těch standardů, které platí v EU, chceme se dopracovat právního státu, ochránit národní menšiny, mít nezávislá média. Máme ale ještě širší reformní agentu. Ta se týká i hospodářské a sociální stability v mém státě. Tady poukážu na svého předřečníka. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout statusu kandidátské země. To bude totiž znamenat novou dynamiku. Je jasné, že je to na nás, že my musíme udělat ten první krok. My jsme si sami tedy stanovili nové lhůty, tak, abychom brzy dospěli do etapy, a to v květnu, když eh, budeme všichni opět na konferenci v Zářebu, že doufáme, už budeme na tom tak, že se všichni rozhodnete dát Bosně šanci, tak aby i naše země se mohla posunout dále na cestě k integraci. Rádi budeme spolupracovat s vámi, doufáme, že se to povede. Máme dvě cesty zrychlit cestu směrem k EU, dohnat to, co jsme promarnili, ale pak ještě jsou záležitosti, které musíme vyřešit, které tento proces doprovázejí a doufám, že nás podpoříte. A jako další pan Klau. Shumë derit, eh, zoti Picula. Shëndesim eh,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 a poslancům a poslankyním Evropského parlamentu. Děkuji vám, jsme velmi rádi, že se můžeme dostavit do jedné z nejpřátelštějších institucí Evropské unie a můžeme hovořit o výhledu na integraci západního Balkánu do Evropské unie. Ceníme si toho, že jste uspořádali tuto akci na půdě Evropského parlamentu za účasti řečníků z parlamentů západního Balkánu. Většina zemí tohoto regionu má politický systém ve formě parlamentní republiky a my jsme v naší zemi se ocitli ve středobodu politického dění. Parlamentní shromáždění má hlasovat o zákonech, které by nás měly přiblížit eh, legislativě Evropské unie. Probíhá dohled nad konáním vlády, která má na starosti implementaci evropských balíčků. Jde o implementaci reform, opatření. Tato opatření představují základní aspekt integrace Evropské unie. Jde zde o tempo celého procesu. Nemůžeme tedy jinými slovy si dovolit iluzi toho, že bychom bez příslušných parlamentů byli schopni vykonat to, co nám bylo dáno za úkol. I uspořádání takovéto akce, která se soustředí na parlamenty to je záležitost celá nezastupitelná, pokud chceme učinit potřebné kroky směrem k integraci. Když vezmu v potaz jednotlivé fáze integrace, mohu říci, že Kosovo je poslední na seznamu zemí západního Balkánu. My jsme ve fázi implementace stabilizace asociační dohody implementace stabilizační a asociační dohody. V posledních letech došlo k zpomalení politických procesů a to vzhledem k opatřením, která byla vyjednávána na půdě různých evropských institucí, kde se jednalo o SAE, pouze 50 či 60 těchto opatření bylo v danou dobu naplněno. Na druhou stranu však jsme si vědomi toho, že vnitřní reformy jsou provázány s vnějšími procesy. Je zde jasná vazba mezi těmito procesy. Velmi často dochází k tomu, že se poučíme z toho, co se děje u našeho souseda v severní Makedonii. Jak víte, tato země již tento proces absolvovala. My se nacházíme někde kolem roku 2005, to znamená, že máme před sebou určitou cestu jednotlivých kroků k zahájení jednání. A proto budoucí vláda je v tuto chvíli plně připravena a chce se věnovat dobrým sousedským vztahům, rozměru vnějších činností. Toto vše musí být naplněno tak, abychom byli schopni rychle postoupit směrem k situaci, kdy budeme schopni překonat jednotlivé překážky a dokončit všechna opatření a všechny kroky. Já vám chci mnohokrát poděkovat za uspořádání této akce a ještě se vyjádřím později. Děkuji. V, tu, v tuto chvíli poprosím pana Braviče předsedu parlamentu Černé hory. Děkuji vám. Najdužím stážem na místu predsjednika parlamentu od nás Konstatuju že je ovo prvi put da nás je predsjednik Evropského parlamenta pozval. V tuto chvíli můžeme potvrdit, že je to poprvé, co jsme byli pozváni předsedou Evropského parlamentu do Bruselu. Myslím, že je to pro nás veliká příležitost. Možná, že se podaří takovouto akci uspořádat i v budoucnu. A v tuto chvíli mohu říci, že jsme proti zpomalení procesu rozšíření. Myslím, že vyslovení této opozice je velmi podstatná skutečnost. Já se vždycky snažím hledat ve všem pozitiva. A pokud je zde nějaká země, která zpomalila celý proces, neumožnila tento proces, tak v tuto chvíli vidíme, že dochází k povzbuzení zemí západního Balkánu. Tyto země se opět dostávají do hledáčku světel a my se setkáváme se zástupci politických skupin, setkáváme se s Evropským parlamentem, setkáváme se s vámi jako pracovní skupinou a já za to mnohokrát děkuji. A děkuji panu Picelovi za návštěvu, kterou realizoval minulé měsíci do Černé hory. Je to přátelská vazba, vazba lidí, kteří si vzájemně rozumějí, mají společné cíle a Všichni usilujeme o společné evropské úsilí. Je to velmi důležité setkávání se zpravodaji různých zemí, s výbory Evropského parlamentu a s různými zástupci Evropského parlamentu. Pro nás je vazba na výbor AFET velmi důležitá. Je to pro nás příležitost, že můžeme vyslat jasný signál spolupráce zemí západního Balkánu. V tuto chvíli hovoříme o nové metodice, která byla představena 5. listopadu. Velmi nás zajímá, jak tato metodika nakonec bude vypadat. My jsme hovořili s komisí, v podstatě včera jsem hovořil s panem komisařem dokonce a hovořilo se o zemích, které zahájily proces před dlouhou dobou, mezi niž patří Srbsko a Černá hora. Jsou země, které jsou na začátku procesu a je potřeba, aby celý proces byl viditelnější, aby zde existovaly možnosti, jak jim práci ulehčit, jak jim to zjednodušit, zprůchodně celý proces. A já opravdu doufám, upřímně doufám, že se podaří toto vše vykonat. Já chci poděkovat našim sousedským zemím, které nás velmi podpořily. Toto setkání by mělo být využito i k tomu, abychom si vzájemně vyjasnili, co od sebe vzájemně čekáme, jaké jsou naše klíčové priority. Rovněž bychom měli jasně nadefinovat roli jednotlivých zemí v celém procesu. Jde o reformu EU a integrační proces. Je to společný krok, společné úsilí. Musíme budovat vzájemnou důvěru Evropské unie a jejich institucí. Samozřejmě jsou zde určité problémy a pochopitelně Evropská unie se musí sama sebe sjednotit, ale to není proces, který by, by odporoval dalšímu procesu. Naopak, vzájemně se doplní, nejsou vůbec eh, vzájemně vzájemně se absolutně nevylučují. Jde o jasnost, eh, viditelnost budoucího integračního procesu. O to všichni usilujeme. Případně máme v některých věcech eh, odlišné názory, možná také proto, že jsme se dostali tak daleko. Eh, jednáme již 8 let a já jsem jeden z těch, který často říká, že cesta samotná je stejně podstatná jako její cíl, ale nemělo by to trvat až tak dlouho. V tuto chvíli hovoříme o roce 2025 jako o nejbližším termínu, možná po Srbsku, ale co si myslíte o výhledu pro Severní Makedonii, pro Bosnu a Hercegovinu? Pochopitelně já pak nebudu zastávat už týž úřad. Já si myslím, že bychom měli uvažovat nad tím, jak celý proces urychlit. Období krize a nejistoty by nám mělo dát sílu, abychom nastavili celý tento proces, aniž bychom měnili základ. Evropská unie je nejlepší evropský projekt a politika rozšíření je nejúspěšnější projekt Evropské unie. Za posledních 20 let se počet členů zdvojnásobil a my usilujeme o to, aby těchto zemí bylo ještě více. Všechny země západního Balkánu by měly být součástí Evropské unie, mělo by to být na základě zásluh, měli bychom být eh, pochváleni tam, kde je to na místě, měli bychom být postihováni tam, kde je to na místě, podle našich úspěchů, výdobytků a selhání. Jde o proces eh, vyrovnání, usmíření, spolupráce a já doufám, že se podaří dosáhnout hmatatelnějších eh, výsledků. Parlament Černé hory na tomto všem pracujeme, v tuto chvíli sledujeme celý proces, máme celou řadu kontrolních mechanismů pro tento účel, mnohem více, než jak to bylo v minulosti. A to nehovořím o projektech pro občany, pro občanskou společnost, pro mladé lidi, Zajímalo by mě, co si o těchto procesech myslíte vy. My jsme realizovali celou řadu konferencí, regionálních konferencí. Běží to 16 let a je to dobrý model. Zdá se, že je to i dobrá platforma pro regionální parlamentní spolupráci. Já chci všem mnohokrát poděkovat. Chci poděkovat zpravodajům, spolupředsedům, všem těm, kteří jsou naším hlasem nejenom v Bruselu, ale ve všech dalších zemích. Já bych chtěl na vás apelovat. Tohle je důležitý okamžik. Prosím, podpořte náš projekt. My, náš projekt zní s, sjednocená Evropa. Předseda Národního shromáždění Severní Makedonie, prosím. Pozdrav do... Děkuji vám, pane Piculo. Rád bych pozdravil všechny zpravodaje, všechny spolupředsedy. A dnes tu máme příležitost se vzájemně setkávat, pohovořit o tématech, které nám velice leží na srdci. Jsou důležitá pro splnění našeho hlavního cíle a tím je stát se platnými a plnými členy Evropské unie. Už jsme vykonali dlouhou cestu od dohod o stabilizaci a přidružení. Poté jsme předložili naši žádost o členství v Evropské unii. Následně o rok později jsme obdrželi kandidátský status. A v roce 2009 po čtyřech let jsme o tento, stat, tento status získali. Získali jsme také první pozitivní doporučení ze strany Evropské komise a mohlo se začít eh, s vyjednáváním a to šlo v ruku v ruce také s liberalizací vízového systému pro naše občany. A od té doby až do loňského roku jsme obdrželi 10 pozitivních zpráv a 10 doporučení pro začátek přístupových jednání. Proto tedy naše očekávání přímo úměrně tomu narůstala. Vzhledem tedy k zprávám z evropských institucí o vykonaném pokroku z naší strany, Obdrželi jsme jasné doporučení v červnu a pak přišlo v říjnu velké zklamání, tedy nepřijetí rozhodnutí. Nicméně budeme dále vytrvale kráčet po evropské cestě. Usnesení přijaté Evropským parlamentem v loňském roce, kterým plně podporuje země v našem regionu, je takovým světlem na konci tunelu pro nás. A my doufáme, že přijetí nové metodiky pro rozšiřování a to rozhodování pro přidělení data pro zahájení jednání o přistoupení Severní Makedonie půjdou ruku v ruce, že to politování hodné rozhodnutí z loňského října bylo použito politickými lídry jako odůvodnění pro rozhodnutí o svolání předčasných voleb. K těm mám dojít 12. dubna a u těchto předčasných voleb my doufáme, že nám naši občané opět vyjádří podporu, abychom pokračovali na této evropské cestě. A my doufáme, že tyto volby proběhnou tak, jak se očekává. Není tu žádný důvod myslet si něco opačného. veškeré volební cykly od roku 2016 byly zorganizovány vládou a hlavním záměrem naší vládou, vlády je zorganizovat demokratické spravedlivé volby. 3. ledna jsme jmenovali Eh, tedy došlo také k rozpuštění parlamentu do doby, než začne to volební období. Také došlo k procesu Jean Monnet a také nastal berlínský proces a my doufáme, že ta nová strategie pro rozvoj Evropské unie až do roku 2022 nám umožní aktivně se zapojovat tím, že budeme přednášet naše názory ohledně budoucnosti společné Evropské unie. Děkuji vám za pozornost a jsem ochoten odpovídat na vaše dotazy. Děkuji. A na závěr paní Maja Gojkovič. Já vám děkuji, pane Piculo, také chci poděkovat mým kolegům, předsedům z parlamentu regionu Západního Balkánu, kteří pohovořili přede mnou. My kolegové se snažili nás představit, vám představit nás jakožto země, které se snaží stát se plnohodnotnými členy Evropské unie jednoho dne v budoucnu. Myslím, že asi nemá cenu, abych tady opakovala to, co řekli mi předřečníci. Vy jste velice ctěnými poslanci, jste spravodajové, pro Evropský parlament o našich zemích a měli byste tedy vš- vědět vše o nás, o naší zahraniční politice, o našich ambicích, stejně tak o naší o domácí politice v našich zemích. Takže bych asi neměla se představovat nebo nás představovat eh, vám, kteří jste z delegací pro západní Balkán, protože určitě nejsme něčím neznámým u vás v Evropském parlamentu. Určitě tomu tak není. Já bych vám chtěla poděkovat za tuto příležitost, že nám umožňujete pohovořit zde v Bruselu otevřeně a upřímně o politice rozšiřování, zejména o rozšiřování na jihovýchodu Evropy, západním Balkánu a jsem velice hrdá, že mohu zastupovat zemi, která se nachází v této jihovýchodní části evropského kontinentu. Co ale není zase až tak dobré, eh, já, že se vlastně hovoří o tom, zda vůbec Srbsko jednou bude členem Evropské unie. Já už eh, zastávám druhý mandát eh, v srbském parlamentu a vůbec poprvé jsem tu zde u vás a hovořím s vámi o budoucnosti mé země, jakožto předsedkyně našeho parlamentu. A přitom u nás je to náš hlavní cíl, moci zde být zastoupeni, zasedat v tomto Evropském parlamentu o rozhodnutích, které jsou přínosné pro celý kontinent. My jsme se setkali s předsedou Evropského parlamentu, podepsali jsme společné prohlášení Nicméně před několika měsíci jsme byli velice zmateni tím zvláštním rozhodnutím o tom, že nedojde k otevření jednání um, s Severní Makedonii a Albány. Určitě to bylo špatné rozhodnutí, špatný signál nejen pro obyvatele Albánie a Severní Makedonie, ale pro všechny obyvatele z našeho regionu a zejména také pro nás předsedy tamních parlamentů. Ono, když tu s námi hovoříte, nebo když tu společně hovoříme, já si myslím, že bychom měli toto naše téma brát velice vážně a měli bychom zacházet za to velké dilema, tedy to, zda ano či ne, zahájit jednání s Albánií či Severní Makedonii. Jedinou zemí, která to řekla nahlas, byla Francie, ale pro nás všechny politiky to velké dilema bylo přítomné už dlouho, ono tam existuje to, abyste nám vy říkali, co my můžeme dělat na západním Balkáně, aby Evropská unie přijala pozitivní rozhodnutí, aby překonala ten velký strach z lidí ze západního Balkánu, z toho, že lidé ze západním Balkánu jsou něčím strašným, co se objevuje tam, kde si na horizontu a znemožní to vyjednávání anebo urychlí tedy Evropská unie naopak ta, ten proces jednání? Co je to strašné, z čeho se bojí Evropská unie, pokud my učiníme pokrok? Ano, my tu vnímáme nějakou podporu, opět jsme na pořadu jednání Evropského parlamentu a proto upřímně doufáme, že to nebude úplný konec, že jsme se sem dostavili pouze jednou. My si přejeme být partnery v tom procesu, tak nám prosím řekněte, jak my můžeme pomoci Evropské unii, aby odstranila ten strach, to velké dilema, kterému čelíte když pomýšlíte o tom, zda by Evropská unie měla mít další členské státy, anebo měla uzavřít naopak své hranice. Um, ano, panuje dobrá regionální spolupráce v našem regionu, alespoň mezi parlamenty. My plníme uh, naše podmínky, tam měřítka, harmonizujeme naši legislativu s tou evropskou. Spolupráce i individuálně s Evropským parlamentem je kvalitní a já si přeji, přeji našim parlamentům a našim zemím, aby se ta spolupráce s parlamentem nebyla jenom, když nastane nějaký problém se srbském. Já si přeji, aby ta spolupráce a ty kontakty byly neustále, průběžné. Děkuji vám, paní Gojkovič, za váš úvodní projev. And the delegation chairs. Let's follow alphabetical. Nyní dostávají slovo zpravodajové a představitelé či předsedové delegací. Držme se limitu maximálně tři minuty. Vyzývám kolegy, aby byli aktivní, ale aby se drželi své řečnické doby. Jako první Isabel Santos, zpravodajkyně pro Albány. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych tu chtěla pozdravit všechny předsedy parlamentu západního Balkánu. Ano, toto je velice důležitý moment, moment, kdy tato naše sněmovna, my, legitimní zástupci našich národů, evropských národů, se zavazujeme vůči vám. Tento závazek jsme nechali eh, zapsaný i v tom usnesení, které tu bylo dnes několikrát zmíněno a které jsme schválili před několika měsíci. Slovo Evropského parlamentu v rámci toho, jak je celý ten kontext procesu přistupování, se zachová až do konce. A díky tomuto závazku já i moji kolegové, kteří jsme pohovořili tehdy na plenární zasedání a kteří jsme se připojili k tomu usnesení, to opravdu přebíráme jako platný závazek vůči zemím západního Balkánu. Bylo nám řečeno, že se tu jedná o první takové setkání. My doufáme, že to vůbec první z mnoha podobných setkání mezi nejrůznějšími parlamenty. My si přejeme mít neustálé kontakty, neustálou spolupráci, pravidelný průběžný dialog se záměrem lépe připravit ty jednotlivé procesy jednotlivých zemích, protože parlamenty v těchto procesech, v těch reformách, které musí být provedeny v jednotlivých zemích, důležitou roli. Takže je na vás, abyste vy opravdu čestně zastávali tuto roli až do konce. A ještě vás žádám, aby v nějakou nepříliš pozitivní eh, chvíli eh, to, co došlo tehdy na radě v říjnu loňského roku, nebylo nic jiného než jenom takový nešťastný moment ale vy eh, země západního Balkánu tedy pokračujte dále v těch reformách, které jste implementovali až dosud. Ty reformy nejsou důležité jenom proto, že se jedná o ten přístupový proces k Evropské unii. Oni jsou důležité také proto, eh, aby pozitivně ovlivnili život vašich občanů. Proto ty reformy rozhodně nemohou zpomalit krok. Opravdu vás tu povzbuzuji, abyste pokračovali stejným tempem. No a z naší strany můžete počítat s tímto naším závazkem. Jsme opravdu angažováni, aby ten proces dospěl až do konce. Samozřejmě, je tu nadměrná byrokratická zátěž, celý ten postup musí být revidován. Ano, s tím souhlasím, měl by být revidován, mělo by se na to nahlížet jiným způsobem, ale to zase nezabraňuje tomu, aby celá ta cesta, kterou jste ušli až dosud, abyste v ní pokračovali a pokračovali stejnou rychlostí až do konce, bez zpomalení, bez nějakých kroků zpět Nikdo se neodkloní ani z naší strany, ze strany tohoto závazku vůči vám. Můžete s námi počítat. Isabel. Ne- Děkuji, Isabel. A jako další promluví pan Manolis Kafologianis. To je předseda delegace pro Albány. Děkuji, pane předsedo. Nedávné usnesení Evropského parlamentu o zahájení vyjednávání s Severní Makedonii, tady navodilo hluboké eh, znepokojení a zklamání. Albánie dos- obdržela status kandidátské země v eh, září roku 2014 a snaží se dosahovat pokroku ve vztahu k cílům zpětým s pěti hlavními kapitolami. Na druhé straně albánská vláda musí lépe pracovat se současnými problémy. Já jsem optimistou, jsem hluboce přesvědčen, že Evropská unie dosáhne konsenzuálního rozhodnutí o zahájení vyjednávání s Albánií a se Severní Makedonií v nejbližších měsících. Chci zdůraznit, že je absolutně nutné obnovit jednotu Evropské unie pro či v otázce rozšířování. Jola von Kremon Tauben, to je naše paní zpravodajka pro Kosovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já zde musím říci, že jsem pod obrovským dojmem. Vám se podařilo překonat obrovské zklamání. Vy jste splnili tolik podmínek, tolik technických kritérií, ať už pro liberalizaci vízového režimu, to je příprav, případ Kosova, či pro zahájení vyjednávání o rozšíření. A já chápu, že ovzuší či nálada ve vaší zemi není zrovna až tak optimistická či až tak pozitivní. Nicméně opravdu oceňuji, jak přesto nabízíte spolupráci, snažíte se udržet si jakési vnitřní přesvědčení, že ta spolupráce přinese své ovoce. No a na naší straně musím říci, je tomu stejně. Samozřejmě, už předřečníci zdůraznili, že stojí za to spolehnout se na nás. My jsme na vaší straně. My se snažíme stát vám bok po boku a podporovat, aby tento proces rozšiřování pokračoval. A vyjadřili jsme to i v našem usnesení. Nyní jsme slyšeli od paní předsedkyně parlamentu otázku, co můžeme udělat my Někteří z vás stojí před volbami, v jiných zemích má k volbám dojít, v jiných se ještě čeká na vznik vlády. Aby ten region byl považován za skutečně stabilní, jak už Izabel zmínila, bylo by dobré reformovat. A to všechny oblasti veřejného života tak, aby občané měli pocit, že jejich přání, tužby či představy o životě se naplňují, ať už se jedná o zdravotnictví, školství, zaměstnanost či e, sociální podmínky. Nejde pouze o nás a naplňování jakýchsi našich e, podmínek. Spíše jde o to, abyste vy ve vašich zemích nastolili e, spokojenost a nastolili podmínky takové, že se občanům bude žít lépe. Je to tedy určitý sendvič z toho pohledu. A pluralismus či prostředí více stran, které soutěží o přízeň voličů. Tady se dívám směrem k Srbsku. Jde o politický ránec. V současné době bych ho nazvala spíše skandálním. Z mé strany tedy mohu říci, pokud vy budete u sebe doma reformovat, pokud vnitrostátně podpoříte diverzitu, klání více stran, demokratické principy, základní práva všech z pohledu účasti, eh, kandidování ve volbách, účasti na eh, volbách, tak si myslím, že můžete se spolehnout na to, že i my to oceníme jako obrovský krok kupředu a to už ve čtvrtek, pátek tento týden. Děkuji. Pan kolega Vladimír Bilčík je předseda či spolupředseda delegace pro Černou horu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem pánům předsedům. Je to skutečně zcela jedinečná příležitost zde vzájemně si vyměňovat názory a doufám, že nezůstane jenom jedna, že to nebude pouze první a poslední příležitost. Je potřeba se scházet jak v regionu západního Balkánu, tak ale i na půdě našeho parlamentu zde. A byl bych rád, kdyby ten dialog zintenzivnil. Nejdříve eh, k vašim komentářům vůči evropským institucím. Ono to totiž nestačí mít zde určité vyslance. Potřebujeme těch příznivců rozšíření západního Balkánu více. Nejdá se pouze hovořit o tom usnesení jako o politicky významném aktu, ale i o určitém symbolu. Musíme však ještě získat jak radu, tak i členské státy jde o to nikoli spouze scházet, ale i předávat eh, ten obsah dál, předávat ta poselství a jasná poselství, která musí celým regionem cestovat, která musí být i na západním Balkáně jasně srozumitelná. Ta důvěra v rozšíření musí existovat a zároveň i vaše sliby musí být věrohodné. Nelze nadále být svědky určitých váhavých či nejednoznačných eh, vyjádření, jako jsme toho byli svědky v eh, září říjnu loňského roku. Mm, eh, Severní Makedonie, Albánie, tam chceme, aby nastala změna, ale důležité je, abyste i vy se k tomu postavili jednoznačně. Tam je důležité, že je to rok voleb u vás na podzim Albánii a předtím ještě v Srbsku a v Severní Makedonii. Tady už kolegyně zdůraznila, jak velice významné budou tyto volby. Tam by se mělo ukázat, nakolik pro evropské zaměření si získá podporu. Ještě chci zdůraznit jednu věc, totiž svobodu vyjadřování a nezávislá média. Na tom nám nesmírně záleží když chceme být svědky skutečné demokracie, tak musíme mít nejen dobré politiky, ale i angažovaná média. Jsem představitelem země, která měla problémy s investigativní žurnalistikou mm, před dvěmi lety. A doufám, že se brzy sejdeme rovněž na konferenci o budoucnosti Evropy, a doufám, že ten dialog, ať už v jakémkoliv formátu s vámi, ať už jednotlivě nebo společně bude pokračovat. Děkuji panu, pane Bělčiku a jako další promluví pan Erhan Kjučuk, zpravodaj pro Severní Makedonii. Děkuji, pane Piculo, dámy a pánové. Vítejte v Evropském parlamentu. Já zde nevidím ani dvě strany toho sporu. Je to sice složitá záležitost rozšíření, ale chci, abychom k tomu přistupovali konstruktivně a spíše, abychom se zamysleli nad tím, jak. Jak ten postup může být hmatatelnější a jak se lépe orientovat na výsledky. To je jedna strana mince. Pokud se ale podívám na to, jak jsme v Eurobarometru se dočetli eh, v tom Eh, výzkumu, že 67% eh, Rakošanů není pro rozšíření, i v Německu to není o moc lepše, lepší, takže tady je rovněž ještě mnohé, co se musí udělat. Jak změníme vnímání v těchto společnostech, v těchto státech? To je tedy jedna věc. A pak na čem mi záleží. Do zagrebského summitu si musíme uvědomit, že v každé z těchto zemí se rovněž musí rozhodovat tak, jak je to co nejsprávnější. Vzpomeňme si na říjen loňského roku. Já nechci neustále se vracet k té věci, ale musíme si říci, jaké jsme si z toho vynesli ponaučení. Nemůžeme neustále pokračovat v těch nenaplněných prázdných slidebech a mít země západního Balkánu jaksi eh, jako prosebníčky někde na konci chodby. Musíme s nimi spolupracovat důstojným způsobem. Všem nám je známo, že Evropská unie je sice přísný partner, ale zároveň férový. V roce 2019 jsme byli svědky toho, že Evropská unie byla přísná, jako obvykle, ale už férová. Ani tak ne. Musí se stát férovější v letošním roce. A Evropská komise eh, geopolitická, tak byla nazvána. Pokud se považuje za geopolitickou i v praxi, tak doufejme, že to poselství z komise bude jiné Vidím tady potenciál v letošním roce. Zároveň ale jsem realista. Směr je pouze jeden. Pojďme ven. E, pokračujme v reformách. Orientujte se na to, na čem záleží vaší společnosti, ale rovněž i my musíme dodržovat naše sliby. A pokud vám nějaký slib předložíme, musíme ho umět i naplnit. Děkuji, pane Kjučuku. A nyní zde máme pana Pavla Marangela, stáleho zpravodaje pro Bosnu Hercegovinu. Děkuji, že jste nyní tři minuty máte maximum, pane kolego. Thank you very much. First... Děkuji. Chci se nejprve omluvit. Nejprve našem hostům, protože mě trochu unesl předseda naší skupiny a proto jsem se zdržel a nemohli jsem se dostavit včas. Ale jen abychom se připravili na případnou konferenci o budoucnosti Evropy, kdy doufáme, že se podaří se zasadit o to, aby balkánské země byly zařazeny plnohodnotně. To si myslím, že by byl dobrý výhled do budoucna. Když se zamýšlíme nad budoucností Evropy, nemůžeme vynechat Balkán. Bez Balkánu nemá Evropa budoucnost, to je třeba si uvědomit. Pak bych rád řekl, že, a to zvláště pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, se domnívám, že zde máme jako Evropská unie zásadní odpovědnost a musíme pomoci spolupracovat, aniž bychom jakkoliv poučovali, musíme se chovat jako rovný s rovným, to spolu musíme hovořit všichni, politické strany, zástupci občanské společnosti. Všichni se musí vynasnažit naplnit kritéria a standardy tak, aby bylo možné Bosně a Hercegovině udělit statut kandidátské země. To je velice důležité a já se domnívám, že Evropský parlament jako instituce by za takovou myšlenku měl bojovat. Musíme ale také říci, že nám musí naši přátelé z Bosny pomoci. Je zde několik otázek, které se musí realizovat a pokroku je možné dosáhnout. A já jsem přesvědčen, že jsou to kroky proveditelné. Já jsem přesvědčen také o tom, že lidé v Bosně si zaslouží úsilí politiků. politiku evropských i politiků v Bosně. Je třeba jim dát naději, výhled na období prosperity. A to v blízké budoucnosti. Musím tedy říct, že jsem celkem optimistou. Vnímám to pozitivně, myslím, že to můžeme zvládnout ta záležitost Severní Makedonie. Evropa říkala, musíme sledovat Balkán pozitivním způsobem. A to je i můj závazek a já doufám, že je to závazek všech ostatních. Děkuji. Děkuji, pane Rankle, za vystoupení a v tuto chvíli dám slovo paní Taně Fajon, delegace pro Srbsko a její místo předsedkyně vystoupí Děkuji, Tonino. Dobré, dobrý večer. Budu hovořit slovensky, protože mám tu možnost, máme zde tlumočení. Jsem poslankyně Evropského parlamentu již 11 let a je to poprvé, kdy zde vidím takovéto skvělé schromáždění předsedů parlamentů všech zemí eh, regionu. Je to velký úspěch a já chci poděkovat předsedovi Evropského parlamentu za, toto, za tuto akci. Myslím si, že rok 2020 může být převratný. Rozšíření může být opět úspěchem. Myslím, že na to můžeme pracovat. Můžeme pracovat na důvěře, vzájemné důvěře, důvěře v politiky. A politici eh, v, na západním Balkánu dodržují své sliby. To je další důkaz. Myslím, že se může podařit učinit krok správným směrem. Rozhodnutí o Severní Makedonii a Albánii bylo chybou. I Kosovo sem patří. Kosovo byla první země, která realizovala všechny opatření, všechny standardy týkající se liberalizace víz. A přesto se nic neděje. Myslím, že důvěryhodnost tím tratí. Myslím, že třeba ještě před volbami v Severní Makedonii učinit tyto kroky, protože na konci dubna budou volby a jako předsedkyně delegace musím říct, že, se, že upřímně doufám, že všichni mají za to, že podmínky svobodných voleb byly naplněny. Nechci vidět žádné protesty na ulicích, nechci zaznamenat akce typu, že by se opozice neúčastnila voleb. Nechci vidět nic jako nefunkční parlament, kdy opozice vyjde do ulic. Já doufám, že summit v Záhřebu bude znamenat, bude vyslán pozitivní signál. Bylo řečeno, že když eh, Chorvatsko vyjednávalo, tak se vyplatilo na celé věci svědomitě pracovat. To byla pravda, jenže v předchozích měsících jsme zjistili, že to vždy neplatí, že proces vyjednávání se nevždy vyplatí, je potřeba nastartovat novou dynamiku, čerstvý vítr a upřímným dialogem se snažit dopracovat k větší trpělivosti, postupně k větší důvěře a postupně k obnovení celého procesu. Zde jsou velice důležití mladí, protože v tomto regionu mladí často odcházejí a já myslím, že je třeba jim vrátit naději. Naději toho, že se odstnou v Evropské unii. Musíme se chovat jako důvěryhodný partner a musíme lidem nabídnout lepší výhled do budoucna. To je sdílená odpovědnost, odpovědnost nás všech. My jsme v Evropě, vždycky v Evropě budeme, my všichni a musíme pracovat na tom, jak pomoci. Samozřejmě zaznívají kritické hlasy. Někdy i konstruktivní. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Vystoupili tady i zpravodajové a předsedové delegaci. Náročné bude zvládnout časové hledisko, protože za 10 minut eh, přijdeme o tlumočení a proto bych ten zbytek času vymezil dalším poslancům. Pochopitelně bude vás jen pár a prosím, omezte svá vystoupení na několik málo minut, prosím. Do, děkuji, Pane předsedo, já budu hovořit anglicky, protože nemáme zde příliš eh, chorvatských řečníků. Děkuji vám za uspořádání této užitečné akce. Já bych chtěla poděkovat předsedovi parlamentu Severní Makedonie. Děkuji vám za to, že jste řekl, že usnesení k Severní Makedonii a Albánii bylo pro vás zásadním momentem. My máme za to, že toto usnesení se počítá. Já jsem jej vyjednávala za EPP. Věnovala jsem se vyjednávání usnesení k Severní Makedonii. Měli jsme podporu více než set kolegů. A my doufáme v tuto chvíli, že za chorvatské předsednictví se podaří využít role Chorvatska a znovu zahájit toto jednání. A já mám skutečné obavy, zda k tomu dojde. Navíc samozřejmě na, na západním Balkáně je situace velmi citlivá a já budu hovořit o Bosně a Hercegovině. Náš hlas je zde slyšen, ovšem rozhodnutí nejsou naplňována. V případě Severní Makedonie vykonáte, v, v případě uh, Srbska, Kosova, zde se také koná, ale co Bosna a Hercegovina? Máme zde čtyři usnesení Evropského parlamentu, která se týkají Bosny a Hercegoviny. Vyjednali jsme Brexit. Zítra budeme hlasovat o Brexitu. Měli jsme velkopáteční dohodu. Snažíme se zajistit zájmy všech občanů v severním Irsku, ale co ti chorvačtí občané, kteří žijí v Bosně a Hercegovině? Já bych ráda, abyste se vyjádřili k tomu, kdy budete naplňovat Bosně a Hercegovině usnesení Evropského parlamentu, zvláště pokud jde o naplnění eh, nálezu ústavního soudu. Děkuji. Klemen Grošele byl... Děkuji a ještě kolega Klemen Grošle. Na závěr také budu hovořit slovinsky. Máme zajištěno tlumočení? Výborně. Děkuji vám. Chtěl bych říci, že pocházím ze země, která silně podporuje rozšířovací proces o země západního Balkánu či jeho východní Evropy. Chtěl bych dodat jednu věc. Také mne to zajímá, protože předsedám mezi skupině pro přátelství s Bosnou a Hercegovinou. Očekával bych, že budete implementovat naše usnesení, ale nejen to, ale také očekávám, že budete implementovat rozhodnutí soudů, nejenom národních soudů, ale také Evropského soudu za Balkán je důležitým regionem a je to i velká výzva pro Evropskou unii. My ne, že nerozumíme těm výzvám, možná nechceme rozumět ale eh, je to několik důležitých věcí. Evropská unie musí mít jasnou zacílenou politiku, zacílenou na jednotlivé státy a tyto státy se nacházejí v různých fázích připravenosti a my eh, se musíme uspůsobit, musíme jim pomoci, jim implementovat naše požadavky, musíme být také otevření, otevřeně hovořit o všech těch opatřeních, která se musí učinit. Některá musíme učinit my, třeba ve věci migrace. Ve věci migrace je to spíše otázka řízení um, migračních toků, to je záležitost pro Evropu. A vy tu zastupujete různé země, a v určitou dobu si my všichni přejeme mít vás zastoupený v Evropské unii. Takže musíme rozvinout mechanismy, které vám umožní splnit tyto strategické cíle. A nyní kolega Fauka Jorgy. Děkuji, pane předsedo. Pentru mine Uniunea Europeană nu va fi întreagă până când un european este în afara Uniunii Europene. De aceea voi... Ano, je to velice zajímavé, ale pokud Evropská unie nebude jaksi doplněna, to si myslím nikdo nepřeje, všichni tu podporujeme rozšiřovací proces. Uh, v roce 1989 začala revoluce v Temešváru. My jsme byli v kontaktu s jugoslávským konzulátem. Následně jsme získali svobodu. Já jako Rumun mohu říci, že jste nám pomohli i v tom našem procesu cestou ke svobodě a k demokracii. A samozřejmě je důležité, aby všichni občané se drželi platných pravidel, a doufám, že i ostatní evropští politici dospějí k závěru, že to úsilí, které jste již vynaložili, je oceněno. Přeju vám mnoho úspěchu. Děkuji. Nyní pan Franz Bogovič. Besedo. Eh, lep pozdrav, spoštovaný předsed. Děkuji, Tonino, za slovo. Já bych chtěl také přivítat eh, předsedy balkánských parlamentů. Vítejte u nás. Evropský parlament je největším přítelem zemí západního Balkánu. Nicméně my jsme také podpořili negativní rozhodnutí, které bylo vyřčeno v říjnu. Myslím, že je to ale také jasný signál o spolupráci s tímto regionem. Často tedy tu máme eh, nezbytné požadavky, ale jsou to předpoklady tedy pro ten budoucí společný vývoj a kvalitní spolupráci. Já doufám, že se nám podaří najít tedy řešení pro ty klíčové situace, jako třeba jak zajistit to řádné rozšíření Evropské unie a zároveň zachovat evropské hodnoty ve vašich zemích. Myslím si, že ta cesta ku předu je dobrá, ale ještě bude nějakou dobu trvat regionální eh, spolupráce musí být v prvé řadě propracována. A Evropská unie by měla více napomáhat vašim zemím implementovat ty nezbytné reformy, zejména v oblastech, jako jsou infrastruktury, ekonomika a také zemědělství. Myslím, že tady potřebujeme praktická řešení a na základě tohoto pak vaši občané budou cítit, že je tu evropská identita, evropské hodnoty, které jsou silné. Ten reformní proces pak umožní vašim zemím přístup k dalším nástrojům, kromě těch nástrojů z předvstupní smlouvy. A tímto také můžete splnit vaše cíle jednodušším způsobem prostřednictví těch splněných eh, požadavků. A určitě pak mladí lidé z vašich zemí nebudou vaše země opouštět. Já děkuji a není kolega Herman teď. Děkuji. Máme stále ještě tlumočení? Pokud ano, tak budu hovořit španělsky. Pěkné odpoledne vám všem. Já jsem chtěl to prostředí taky povzbudit, protože ta velká rána z října loňského roku byla opravdu bolestivá. A nyní tedy je třeba situaci nějakým způsobem zvrátit, protože já sám jsem poznal Balkán v dobách mnohem závažnějších v 80. 90. letech, takže mne těší, že vás všechny tady vidím že vás vidím tady s tím konstruktivním duchem v rámci společného projektu. My všichni tady víme, že si nemůžeme dovolit nějakou černou díru na západním Balkánu. Ta černá díra by byla tak závažná pro Evropu, díky tomu, co by se tou dírou k nám dostalo, nebo naopak z ní odešlo, to si nemůžeme dovolit. Čas běží, takže rozhodně nemůžeme ztrácet čas. Jsou tu jiné síly, jiné mocnosti, které tady mají eh, zájmy eh, o tu černou díru. Takže chci vás povzbudit i v tom předvolebním období v mnoha vašich zemích. Chci opravdu povzbudit k tomu pocitu něčeho pozitivního, něco, co vás povede k chuti pokročit, pokračovat a ta pobídka musí také přijít prostřednictvím konkrétních podpor, pomoci, eh, napomáhat plnit ty stanovené cíle, završit tedy tu kapitolu, kterou máme společně všichni, tedy přiblížit západní Balkán jak tu dobře řekla také paní eh, kolegyně Tachon, já s ní naprosto souhlasím. Toto pozitivní vnímání ku předu do budoucna je nezbytné. Já vám děkuji, děkuji všem řečníkům a jménem předsedy výboru Afet, který se bohužel nemohl dnes dostavit, a za celou tu pracovní skupinu výboru AFET pro západní Balkán mohu říci, že dnes v Evropském parlamentu proběhlo velice důležité zasedání. Já vám všem děkuji za vaše aktivní zapojení, za vaše příspěvky a myslím, že tu všichni máme společný cíl a doufám, že se zase brzy uvidíme a přijdeme na to, jak opravdu pomoci tomu, aby se pokračovalo v procesu prodlužování. O, za několik dní, za tři dny Evropská unie přijde o jednoho svého člena. Bude to vůbec poprvé v historii, nezávisle na tom, jaký Brexit byl a ještě bude, jak to byl komplexní a náročný proces. Myslím si, že je jednodušší odejít z Evropské unie, než se do ní dostat v dnešní době. Nicméně politika rozšiřování se musí opět vrátit na politickou agendu a myslím si, že eh, jsme přispěli do této společné debaty. Rád vás opět uvidím zde v Evropském parlamentu a ještě úplně na závěr bych chtěl říci, že ne, nemáme času na zbyt. S ohledem na zahřebský summit musíme posílit ten společný pozitivní závazek, abychom obnovili evropskou jednotu ohledně rozšíření. To je zásadní. Můžeme zajistit stabilní a prosperující budoucnost, pokud eh, sladíme a sloučíme naše vztahy na základě demokratické zodpovědnosti a právního státu. Takže ještě jednou vám všem děkuji. Prosím, předejte ve vašich jednotlivých zemích vyjádření naší opravdu vřelé a silné podpory, a to mluvím za všechny politické strany Evropského parlamentu.